pocházíme a bez ohledu na to, zda patříme ke komisi, parlamentu nebo radě. Tyto úkoly můžeme vyřešit pouze společně. Děkuji. Grazie. Děkuji, pane ministře. Tím uzavírám rozpravu. Na pořadu jednání nyní máme prohlášení Rady a Komise o boji proti homofobii v Evropě. Dávám tedy znovu slovo panu ministru Vámenovi, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, pane komisaři. Stejně jako rasismus a sexismus, i homofobie je eh, proti evropským hodnotám, ohrožuje princip rovnosti, podkopává ducha tolerance a rozmanitosti a znesnadňuje život obětem. A proto dnes Rada stojí po boku parlamentu v boji proti homofobii. Musíme být neustále odhodlaní bojovat proti diskriminaci. Jde o ochranu a zavádění do praxe hodnot, které jsme zakotvili do Evropské listiny a do takových nástrojů, jako je úmluva o občanských a politických právech a také do smlouvy, do listiny základních práv a do evropské legislativy. Nejde pouze o sexuální orientaci a identitu. Jde o svobodu, včetně práva svobodně hovořit, a demonstrovat a vyjadřovat se na veřejnosti. Jako zákonodárce Rada už přijala kroky na ochranu evropských občanů před diskriminací směrnice Rady o vytvoření obecného rámce pro rovné zacházení v zaměstnání je prvním krokem. Jedná se o diskriminaci na základě náboženského vyznání, pohlaví, sexuálního zaměření a tak dále, také věku. Je nezákonné pro zaměstnavatele diskriminovat někoho pouze proto, že je gay nebo heterosexuál. Nicméně diskriminace se neodehrává pouze na pracovišti. Evropští občané také očekávají, že s nimi bude rovně zacházeno také ve školách, u lékaře, když si chtějí pronajmout dům a tak dále. Nikdo by neměl trpět diskriminací kvůli své sexuální orientaci. Nikdo by neměl být obtěžován a šikanován. Rada v současné době zkoumá návrh komise pro novou direktivu, novou směrnici, která by rozšířila ochranu před diskriminací do oblasti mimo zaměstnanost, mimo pracovní oblast. Týkalo by se to také sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, přístup ke zbožím a službám, včetně nemovitostí. Nicméně, jak více než dobře víte, jednání o tomto návrhu zatím nebyla jednoduchá. Rada studuje tento text už od roku 2008 Potřebujeme, aby všechny členské státy souhlasily, než bude tento předpis přijat, ale práce pokračuje a dánské předsednictví bude předkládat zprávu o pokroku pro Radu EPSCO v červnu. Legislativa je samozřejmě důležitá pro lidská práva a rovné zacházení, ale sama o sobě je nedostačující. Další nástroj který máme k dispozici, je zvyšování povědomí. Změnit postoj to je dlouhodobý proces a já s uspokojením připomínám, že před pěti lety hodnoty, na kterých se shodl parlament i rada v roce 2007, se promítly do toho, že byl tento rok vyhlášen rokem rovných příležitostí. A tím jsme připomněli našim občanům, že všichni lidé mají právo na rovné zacházení, bez ohledu na rasový či etnický původ, věk, sexuální zaměření a tak dále. Vážení kolegové, musíme v této práci pokračovat. Agentura pro eh, základní práva je také proti diskriminaci na základě sexuální orientace. A my chceme tento princip prosazovat i e, ve svých vnějších e, opatřeních, i ve svém vnějším jednání. Stačí se podívat do novin, abychom si potvrdili, že homofobie a různé incidenty spojené s homofobií jsou příliš časté v Evropě i mimo ně. Evropský parlament hraje velmi důležitou roli v hájení sexuálních menšin, které nejsou adekvátně chráněny zákonem a politiky. EU byla vůči silou na světě, pokud jde o podporu eh, práv eh, gayů, lesbiček, transsexuálů a my musíme na této cestě dále pokračovat. Je to společná zodpovědnost eh, Rady, členských států, parlamentu i komise a je to společná zodpovědnost všech členských států a všech občanů EU. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře. A teď má slovo paní komisařka Redingová, prosím. Pane předsedo, minulý týden 17. března jsme slavili Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii. A při té příležitosti jsem učinila prohlášení jménem komise. A ráda bych zopakovala tady před volenými zástupci evropských občanů, že homofobie a transfobie jsou nepřijatelným porušením lidské důstojnosti a že jsou naprosto neslučitelné se základními hodnotami Evropské unie. Z toho důvodu komise se plně zavazuje bojovat s tímto jevem se vší silou, kterou má k dispozici. Jakožto místo předsedky předsedkyně ehm, organizace pro, pro rovnost zacházení a proti diskriminaci je zajistit, aby rovné zacházení platilo všude a pro všechny. Eh, lesbičky, gejové, transexuálové a, e, e, tyto osoby jsou stále ještě e, obětí diskriminace, násilných útoků, netolerance. My to všichni víme a taky víme, že naše základní právní texty, jako listina základních práv, zakazuje jakoukoliv diskriminaci na základě sexuální orientace. A to také je vysloveno v eh, nedávno přijaté výroční zprávě o aplikaci listiny, že komise má garantovat, že tyto principy budou garantovány ve všech eh, dokumentech Evropské unie i v členských státech, když je aplikují. Zákaz eh, eh, diskriminace na základě sexuální orientace je také zahrnuto ve směr, našich směrnicích, ve směrnicích o zaměstnanosti. Komise učinila legislativní návrh na rozšíření tohoto zákazu, co se týče přístupu ke zboží a službám a e, vzdělání. Já souhlasím, paní předsedkyně, že bohužel tento text je ve slepé uličce v radě a já se těším na zprávu, kterou předsednictví přednese o svém úsilí v naději na prosazení textu, který bohužel vyžaduje jednomyslnost v radě a to je právě ten důvod, proč je to zablokované, ale je také jisté, že veliká drtinová většina členských států tento text podpoří. Máme nejenom zákony, ale také soudní dvůr opakovaně potvrdil ve své judikatuře, že směrnice o genderové rovnosti v oblasti zaměstnanosti, přístupu ke službám a zboží také zakazuje diskriminaci na, eh, na základě eh, genderové a tedy z hlediska právního základu je to naprosto jasné a tady není sebe menší pochybnost, eh, jaký je právní základ Unie. Kromě toho, samozřejmě je potřeba být stále ostražití. A Evropská komise je ostražitá a pečlivě sleduje jakou petici nebo parlamentní otázku, která nás upozorňuje na diskriminační praxi z titulu sexuální orientace, ať už se jedná o otázky, které mm, jsou v kompetenci Eh, v komise, protože zločiny proti LGBT jsou eh, právě takovým případem, jako například nedávná vražda eh, mladého Belgičana. Také komise Eh, se obrátila na eh, agenturu pro základní zpráva, aby realizovala studii týkající se zločinů z důvodu nenávisti vůči LGTB a eh, například také v Chorvatsku, protože my potřebujeme mít důkaz, nejenom důkaz, až když ke zločinu dojde, ale mít také zmapovanou situaci, kde k těm zločinům dochází, proto abychom lépe rozuměli trendům které existují v této oblasti. Paralelně komise eh, pokračuje v vzdělávacích akcích v Evropě v rámci boje s diskriminací a na podporu diverzity. My podporujeme, a vy to dobře víte, především mezi organizacemi občanské společnosti a národními orgány v boji s diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity. My v Evropě, nebo to, co děláme v Evropě, děláme i mimo Evropu. E, služba vnější, e, vnější služba si je také vědoma obtíží, se kterými se setkávají LGTB v jiných zemích, jako v Rusku, Ukrajině, Moldavii. To je jenom pár zemí v sousedství, kde dochází nejenom k diskriminaci a násilí, ale kde dochází také ke kriminalizaci LGTB. A Evropská unie odsuzuje takováto opatření a opakovaně apeluje na orgány těchto států, aby respektovali své mezinárodní právní závazky závazky, co se týče rovného zacházení a důstojnosti pro všechny. Já bych chtěla připomenout, že Cathy Ashton, eh, vysoká představitelka, odsoudila homofobii ve svém prohlášení ze 17. května a apeluje na vlády, aby aplikovali lidská práva e, rovnoměrně bez ohledu na genderovou identitu nebo sexuální orientaci a pokaždé, když navštíví některou zemi mimo Evropskou unii, připomíná také tento princip velice důrazným jazykem. Dámy a pánové, jakožto komisařka pro spravedlnost, já budu dál pokračovat zde v Evropě, dělat maximum pro prosazení základních práv, na jejichž základě byla Evropská unie založena, a to nejenom při příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii, ale každý den, protože homofobie nemá své místo v Evropě. Grazie. Děkuji paní komisařko Redingová a nyní mají slovo představitelé jednotlivých politických frakcí. Nejdříve pan Busutil na dvě minuty za EPP. Děkuji paní předsedkyně. Paní místo předsedkyně Evropské komise, vážený pane ministře, vážení kolegové, není pochyb o tom, že EPP odsuzuje homofobii. My věříme, že homofobie musí být potlačena. Velmi jasně jsme to říkali už dlouhodobě. Využíváme této příležitosti, abychom to ještě jednou tento týden zopakovali. V Evropě není žádný prostor pro diskriminaci žádného druhu. A to platí také pro homofobii. Zde neexistují eh, žádné alternativní cesty. Dnes se všechny politické frakce se sešly u jednoho stolu a vypracovali na společném usnesení proti homofobii abychom hovořili jedním hlasem. Protože Toto téma je velmi kontroverzní a emocionální. EPP chce tuto debatu udržet zaměřenou na skutečné téma, a je, tím je homofobie. Jinak by bylo nemožné najít eh, společnou řeč. V tomto smyslu by EPP eh, chtělo upozornit na dva body. Za prvé, musíme mít na paměti limity našich kompetencí, to znamená, co můžeme udělat a co nemůžeme udělat. A musíme respektovat princip subsidiarity, což je základní princip Evropské unie. To znamená, že záležitosti, které spadají do kompetence národních států, by měly být ponechány v rukou národních vlád a měly by být řešeny na, na národní úrovni. Za druhé, nesmíme odsuzovat jednotlivé země, především v případech, kdy se nejedná o vládu členského státu, která by byla zodpovědná za danou iniciativu nebo incident. Homofobie, paní předsedkyně, je nepřijatelná. A my musíme zajistit, že bude vykořeněna v Evropě i mimo ní. Ale abychom toho dosáhli účinným způsobem, tak musíme být důvěryhodní musíme přijímat střízlivá rozhodnutí spíše než nějak emocionálně posuzovat hodnoty a musíme respektovat limity svého mandátu a musíme především hovořit jedním hlasem. Děkuji. Děkuji. Za frakci SD má slovo pan Kašman na dvě minuty třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám příspěvek pana Bosutila a doufám, že všichni jako sněmovna budeme Eh, bojovat proti homofobii, protože homofobie znesnadňuje a ničí životy, životy těch, kteří eh, zažívají homofobii nebo kteří jsou jejími původci. Homofobní a transfobní zločiny eh, poškozují náš kontinent. Jak říkala paní Redingová, smrt toho mladého muže v Bruselu pouze proto, že byl homosexuál další věci, třeba na půdě Moldavska nebo Ruska nebo Ukrajině, kde jsou přijímány zákony, které jsou krokem zpět, místo toho, abychom oslavovali diverzitu, rozmanitost lidí. Ale abychom měli ochranu a respekt, tam je nutno eh, přizpůsobit se velmi úzkým stereotypům. Paní předsedkyně, eh, nemá vůbec eh, žádný smysl eh, jednat tímto způsobem. Máme dvě eh, dvojčata, která se narodila stejným rodičům a jedno z nich je homosexuálem a to druhé dítě ne. A najednou a to dítě, které bylo milováno, je jemu najednou upřená podpora ze strany státu. Dokonce i ve školách se říká, je v pořádku být tím, kým skutečně jste. A v historii tomu bylo tak je zde celá řada příkladů. Existují eh, členové eh, parlamentu i premiéři této orientace a tak dále. Nicméně Eh, praxe je jiná a školy by měly pomoci těmto lidem, aby se stali těmi jednotlivci, kteří si zaslouží eh, lásku a zaslouží si milovat. Pane Busutile, já s vámi plně souhlasím, musíme respektovat limity svých kompetencí a já nechci, abychom eh, nějakým způsobem pozměňovali to, na čem jsme se dohodli, ale nesmíme omezovat svou aspiraci. To je velmi důležité a já si myslím, pokud nebudeme tyto země jmenovat, tak je eh, zabalíme do anonymity a oni budou nadále přijímat zákony, které jsou homofobní a které zajišťují nerovné zacházení s lidmi. Paní komisařko, paní předsedkyně, na závěr bych rád ještě řekl, že vidím alespoň jednoho člověka, který zasedal v tomto parlamentu a eh, který eh, zažil homofobii ale opravdu velmi zřídka. Proč? Protože já osobně jsem eh, měl na své straně rodinu a společnost a školu, která mě pomáhala v tom, abych byl hrdý na to, kým jsem, abych byl tím, kým jsem. A tuto příležitost musí dostat každý občan Evropské unie i mimo ni. Děkuji vám za vaši pozornost. Grazie. Děkuji a za frakci ALDE paní Intveld na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, předchozí témata se týkala krize eurozóny a Eh, sta, mechanismu stability, záchranného fondu. A tak jsem si kladla otázku, jestli bychom neměli tento text dát lidem LGBT. Ono jich je 5 až 10 evropské populace, přispívají k naší ekonomice, přispívají do záchranného fondu a do zemí eurozóny a přitom ne, požívají stejná práva jako ostatní občané, ne, není jim zajištěna stejná ochrana ze strany jednostranných vlád, tak možná bychom po nich neměli chtít, aby platili to tež, co ostatní. Já nevím, samozřejmě to není řešení. Řešení je, abychom jako Evropská unie a členské státy unie zajistili stejnou ochranu a stejná práva všem občanům unie. Je čas, aby Evropská unie dodala, předložila výsledky. Já jsem Pišná, že jsem členkou této, eh, eh, tohoto parlamentu, který prosazuje práva LGTB a eh, bojuje intenzivně proti homofobii. Pane Buzutila děkujem za spolupráci s, s praxí EPP, protože tato horizontální podpora je velice silná, silný signál všem vládám našich členských států, i těch států, které tady byly zmíněny, Rusko, Moldavie, a celá řada dalších států, které diskriminují LGBT. A e, konečně je to o nenávistných řečech politiků a náboženských představitelů, které nejsou nevinné, které přispívají k ovzduší nenávisti, netolerance, násilí. A chtěla bych panu Busutilovi říci, že diskriminace není nutně méně špatná než homofobie, protože když tolerujeme diskriminaci a nerovné zacházení, vysíláme signál, že prostě někteří lidé jsou méně rovní než my. Takže proto vás vyzývám všechny, abyste podpořili zítra tuto rezoluci. Děkuji. Děkuji. A za frakci zelených paní Lunáček na minutu 30. Thank you, President, Mrs. Commissioner, ladies and... Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko před půl druhým týdnem byl Mezinárodní den boje proti homofobii. My jsme to tady slavili, e, natočili jsme video posilství, paní Redingová se toho účastnila a hlavně mladým lidem jsme říkali v Evropě letem, e, že, že se to zlepšuje a Sama vím, že pro lesbické ženy v některých částech kontinentu to nebývalo tak lehké jako dneska. Já vím, jak je to těžké žít ve strachu, eh, jít s milovanou osobou a držet se za ruce, nebo se políbit, nebo na rozloučenou na nádraží. A homofobie, to je o strachu a to je v tom textu právě. Je to o iracionálním strachu a averzi vůči eh, eh, lesbičkám, gejům, eh, bisexuálům a transexuálům a to je stejné jako rasismus, xenofobie, antisemitismus a sexismus. Prostě lidé se nemají bát žít své životy naplno a, a žít šťastný život. A potud, pokud se opravdu situace značně zlepšila na tomto kontinentu, přesto je důvod k obavám v některých zemích, které tu byly zmíněny, Rusko, Ukrajina a podobně. Někdy je to součástí vládní politiky, někdy ne, kdy se snaží aplikovat zákaz, zákony, které zakazují vůbec mluvit o homosexualitě nebo o, o veřejná diskuse je velmi důležitá i pro mladé lidi, aby se přiznali ke své totožnosti. A je to na nás tady, na všech úrovních Evropské unie, aby abychom hovořili nahlas proti homofobii, abychom vytvořili strategie, cestovní mapu pro boj s homofobií, tak abychom se ujistili, že na tomto kontinentu bude homofobie odsuzována a nebude to nic, co bychom snášeli nebo podporovali. Za frakci ECR pan Kirkop na jednu minutu. Uh, uh, uh, paní předsedkyně, paní komisařko, jak John Weinberger jednou řekl, kořenem homofobie je strach, strach a ještě větší strach. Lidé se začínají bát o svou hospodářskou bezpečnost a jistotu a my jim nesmíme dovolit, aby tyto kořeny rostly. Je třeba vytvořit tolerantnější společnost a neubírat se opačným směrem my máme rozličné názory na to, jakou roli by EU v této oblasti měla sehrávat. Je pravda, že některé evropské národy jdou rychleji cestou k rovnosti než jiné. A nesmíme ale zapomínat, že začaly jít touto cestou mnohem dříve než ostatní. Nicméně myslím si, že je důležité teď, abychom byli jednotní a řekli, že je toto základní hodnotou našeho kontinentu, že všichni lidé si zaslouží lidské zacházení, eh, úctu a E, stejná práva bez ohledu na svou sexuální orientaci. A nic jiného, paní předsedkyně, pro mě není přijatelné. E, Pane Kirkope, přijímáte modrou kartu? Děkuji. Pane Kirkope, souhlasil byste se mnou, že bychom e, apelovali na koalici, aby co nejdříve eh, začlenila eh, manželství mezi geji? Má odpověď na to je, že koaliční vláda využije svých vztahů s dalšími zeměmi, aby tlačilo na podporu občanského partnerství, aby bylo mezinárodně uznáváno a v současné době vede diskusi o tom, jak zavést občanské sňatky mezi osobami stejného pohlaví. Děkuji a za frakci GUE eh, De Jong na minutu 30. Paní eh, předsedkyně, minulou sobotu jsem se účastnil v Amsterdamu diskuse s politiky a maďarskými novináři. A jedním eh, z bodů eh, byly také heterogenní domácnosti, protože existuje čím dál více zemí na východě, kde není téměř možné hovořit o homosexualitě, transexualitě nebo organizovat mm, jednotlivé akce v této oblasti. Měli bychom dát dobrý příklad. Potřebujeme také správné modely ze strany politiků, kteří jsou schopni zde vystupovat. Minulý týden jsme všichni přislíbili zlepšení situace, ale v mnoha evropských zemích situace se zhoršuje. My všichni bychom eh, měli přispět ke skutečnému zlepšení této situace, měli bychom podporovat osoby, které se odvažují eh, se hlásit eh, k těmto hodnotám a to za podmínek, které jsou méně příznivé jako v parlamentu. Eh, paní komisařko, apelujeme také na vlády, ale je nutné, abychom měli jediné řešení v této oblasti. Vy jste neodpověděla na moji ústní otázku. Já jsem položil otázku ohledně homosexuálních párů. Můžete vydat pozitivnější signál v tomto ohledu dnes? Grazie orale. Děkuji. A nyní mají slovo další řečníci, jako první pan Strifler, dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, drazí kolegové. Nedávný rozvoj v některých evropských zemích, který se týká restrikcí z hlediska svobody vyjadřování, které se opírají o falešné představy z hlediska homosexuality, jsou velmi znepokojivé. Homofobie se projevuje v různých formách, v různých zemích, jako například velice násilnické projevy a dokonce zločiny byly přijaty zákony proti propagování homosexuality. Naše instituce nemůže být hostejná vůči této situace. Musíme apelovat na příslušné orgány Rusko, Moldávie, Litevsko, Lotyšsko a Maďarsko, které musí uplatňovat principy nediskriminace a musí revidovat tyto zákony ve světle mezinárodních zákonů. Komise Rada a parlament by měly sledovat tyto, zá, tyto zákazy, měly by přijímat odpovídající opatření z hlediska bilaterálních dialogů a z hlediska politiky partnerství. Je politování hodné, že i v EU základní práva LGDP nejsou ještě plně dodržována. Velice rozhodně odsuzujeme veškerou diskriminaci, podněcování nenávisti na základě sexuální orientace. Také homosexuální děti by měly mít přístup k velice pozitivnímu vzdělávání ohledně jejich sexuality. Měly by se dostávat k těmto informacím, které jsou často zakázány a nezákonné a to je katastrofální z hlediska situace v EU. Děkuji mnohokrát. La parola Děkuji a nyní má slovo pan Guillaume na dvě minuty. Paní. Eh, Paní předsedkyně, před několika dny jsme slavili Mezinárodní den boje proti homofobii. A můžeme dnes říci, že je situace lepší? I když se můžeme těšit depenalizaci homosexualitě, aktuální e, situace ukazuje, že musíme velice rozhodně bojovat proti násilí a diskriminace osob LGTB. V mnoha zemích světa národní nebo regionální vlády přijímají zákony, které penalizují to, co oni kvalifikují jako podpora homosexuality. V mnoha zemích prožívání nebo vyjadřování homosexuality představuje opravdu hrozbu pro život těchto lidí. Proto je nezbytné věnovat zvláštní pozornost této situaci a umožnit těmto osobám eh, ochranu na mezinárodní úrovni. Zjišťujeme v mnoha zemích, že rovné zacházení ještě zdaleka není realizováno. Osoby LGTB jsou často pranířovány nepřijatelným způsobem. Také dospívající mládež této kategorie lidí je pronásledována. Musíme tedy zásadně jednat proti diskriminaci. Za prvé, musíme vychovávat k úctě. Školní programy by měly bojovat proti těmto předsudkům. A to od nejnižšího věku. Dále by měla být možnost snědků mezi osobami stejného pohlaví. A tady jsem ráda, že Francie provádí pozitivně tuto reformu. Dále by měly být sankce ohledně homofobie, stejně jako sankce proti rasismu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Latford na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. E, já jsem e, vítala to, že e, IG klasifikovala Spojené království na nejvyšší příčku, pokud jde o dodržování práv LGBT. Nicméně čerpáme eh, z té předcházející práce, pokud jde o civilní sňatky, souhlasím s panem eh, Busutilem, že tyto zákony jsou v kompetenci členských států, ale je zde evropský rozměr, protože když eh, se homosexuální pár přesune do nějakého jiného členského státu, pokud byli tedy oddáni v jednom členském státě, mělo by to být respektováno v jiném členském státě diskriminace jsou eh, velmi brutální. Nejde pouze o slova a nadávky, ale také o násilí, dokonce o vraždu. A já vítám tu iniciativu pod vedením pana Busutila na společném usnesení. Je to dohoda napříč frakcemi. Eh, nejde o propagaci homosexuality, eh, Nejdříve se to tedy týkalo článku 28. Něco se odehrálo, to znamená, že pokrok je možný. Teď se jedná o sňatky osob stejného pohlaví. Děkuji a slovo má pan Posolt na dvě minuty. Velmi vážená paní předsedkyně, nejdříve bych chtěl říct si paní Latford, že naše frakce rozhodne dnes večer, zda bude podporovat toto usnesení. A když poslouchám dnešní rozpravě, tak mám tak trochu sklon říci ne. A to z následujícího důvodu. Já jsem samozřejmě velký bojovník za lidská práva a chci bojovat proti homofobii. Myslím si, že neexistují jakási práva LGBT, existují lidská práva. A samozřejmě, že jsme za boj za uplatňování lidských práv, včetně LGBT. Nesmí být diskriminování. Existuje protidiskriminační odstavec v naší smlouvě. Existuje zákonodárství proti eh, diskriminaci a existuje také charta základních práv. Samozřejmě jednotlivé případy musí být pojmenovány v EU a v případě takovýchto případů je nutné právně zasáhnout. Ale o tom vůbec nemluvíme. My zde celou tuto dobu opět mluvíme o takzvaném homosexuálním manželství. Můžete být pro, můžete být proti, ale to přece žádným způsobem nesouvisí s lidskými právy a s chartou základních práv v této chartě výslovně stojí, že každý stát svobodně rozhoduje, jakým způsobem se bude definovat manželství a sňatek. A to bylo připojeno úmyslně k, těmto, k této chartě tak, aby Německo a také Maďarsko měli možnost říci, manželství je manželství mezi mužem a ženou. Je to tedy právo, které je zaručeno v naší chartě základních práv. Nemůžeme to směšovat s homofobií, můžeme to politicky kritizovat, ale nemůžeme to dávat eh, do stejného pytle, tak jako například eh, to, co bylo samozřejmě organizováno Putinem, to jsem také odsoudil. Varuji před ideologickým zneužíváním lidských práv. Lidská práva jsou příliš cena aby se dávaly dohromady s politickou, společenskou propagandou. A musím říci, že jsem rozčarován mnoha tóny, které tady zazněly. Jsem proti porušování práv, jsem proti homofobii, ale jsem také proti ideologické propagandě. Děkuji paní Gönč na minutu 30. Děkuji, paní předsedkyně. I v této oblasti máme ještě mnohé, co musíme dohánět. Protože nemáme antidiskriminační směrnici pro všechny oblasti. Zatím není zajištěno, aby páry stejného pohlaví mohli se volně pohybovat po Evropské unii, protože by mohli přijít o svůj statut, pokud by se přestěhovali do jiného členského státu. Ale vedle těch právních aspektů bych chtěla upozornit na skutečnou diskriminaci, omezování svobody. My potřebujeme takové společen, takovou společnost, která respektuje tyto skupiny a zde máme co dohánět v EU. Političtí představitelé, média a také vzdělávací orgány zde sehrávají podstatnou roli. Maďarsko může být pyšné na to, že má antidiskriminační zákonodárství, které by mohlo být příkladné, ale už po druhé se stalo, že policie se pokusila zakázat manifestaci eh, gejů neboť tady zasahovaly některé extrémní skupiny proti této manifestaci a město Budapešti dělá vše proto, aby se nemohly tyto manifestace konat. A maďarská politika podporuje tento přístup. A to bychom si nepřáli v EU. Komise zde musí jednat, musí se snažit prosadit příslušnou směrnici a také dohlížet nad touto směrnicí. Potřebujeme Evropu bez diskriminace. Rada by měla odsouhlasit horizontální antidiskriminační eh, směrnici a členské státy by měly podporovat vzdělávání a dialog v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Slovo má paní Jakonsáry na jednu minutu. Uh, just moment, please. Jen okamžik, okamžik, prosím. Paní Gönč, přijímáte modrou kartu? Prosím. Pane poslte, prosím. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat kolegyně Gens, zda ví, že vláda například ve Finsku bojuje proti těmto extrémům, i když jsme viděli, že eh, v rámci spolupráce socialistické strany i v parlamentu je tady určitá spolupráce. Mohla byste se k tomu vyjádřit? Ne. Ez az együttműködés egyértelműen nem működik a magyar parlamentben. Pont... To spolupráce opravdu neprobíhá v parlamentu. A to z toho důvodu, že mm, přístup mm, Jobika není e, přijatelný v této otázce, stejně jako v ostatních otázkách. Ta e, vláda Fidese v tomto směru na sebe přitahuje extrémní skupiny. Tato vláda chce zabránit v každém případě těmto manifestacím a tato vláda neumožnila tuto manifestaci. To se dříve nestalo. Bohužel nemám více času, abych to ještě rozvedla. Prego, onorevole Jakons. Paní Jakoncáry, jedna minuta, prosím. Ministeri... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ministr Vamen měl pravdu, když říkal, že homofobie je skvrna eh, na Evropské unii a já oceňuji eh, proaktivní přístup komisařky Redingové k této otázce. Eh, Evropská unie má dobrou pověst, protože se řídíme právním státem a musíme si být jisti toho, že naše legislativa zůstane Eh, taková, že nebude obsahovat žádné diskriminační eh, ustanovení, ani skrytá, ani žádnou stigmatizaci. A hlavně mladí lidé to považují za naprosto stěžejní. Prezident Obama si také zaslouží chválu podobně jako pan ministr Vamen a paní komisařka Redingová za její mm, postoje. Grazie, la parola Děkuji a slovo má paní Het na jednu minutu. För mig är hbt-personers rättigheter betydligt viktigare att prata om i Europaparlamentet. Děkuji. Práva eh, eh, LGBT osob je Eh, téma, které eh, je významné. Ano, pane Buzutile, musíme zůstat emocionálně v kontaktu s tímto tématem, protože eh, každý den tady v Evropském parlamentu se setkáváme tedy s informacemi o lidech, kteří byli zneužíváni nebo zabiti z důvodu eh, své sexuální orientace ještě dnes v roce 2012. Ano, máme legislativu proti eh, diskriminaci ale v radě ještě ne, jaksi nebylo eh, přijata eh, v, v, eh, směrnice o právech LGBT. V některých zemích se uvádí, že manželství je snětek muže a ženy. Někde se zase to formuluje jinak, jsou to často těžká slova, je tomu špatně rozumět. A svobodný pohyb osob, včetně rodin, podle definice Evropské unie je mimo realitu, a což je politování hodné, protože jeden z pilířů evropské spolupráce jsou lidská práva. A to je něco, co se týká také práv LGBT. Grazie, la parola. Děkuji a slovo má paní Thompson na jednu minutu. Srdečné díky, paní předsedkyně. Evropská unie eh, vždy vedla boj za více demokracie a více lidských práv. A proto i zítra musíme přijmout toto usnesení proti homofobii. Osoby LGBT nesmí být diskriminovány na základě sexuální orientace. Bohužel Stále je tomu tak, že tito lidé na základě své sexuální orientace jsou ponižovány eh, v Evropské unii. Jako politička musím prohlásit, že toto musí jednou provždy skoncovat. Musíme se postavit eh, proti této diskriminaci, protože pouze tehdy můžeme očekávat, že se tato práva budou rozšiřovat ve eh, společnosti. V létě byl přijat zákon, eh, který mm, podporoval eh, tyto skupiny. EU musí pokrokově vystupovat právě v tomto boji za hodnoty, které by měly být základními milníky naší společnosti. Děkuji. A slovo má pan eh, Darden na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jak to připomněla paní komisařka, eh, Belgie konsternována eh, vraždou mladého člověka 22. dubna na základě sexuální orientace. Tato vražda tragicky ukazuje, k čemu může homofobie vést. Je to dramatický případ. A pokud homofobie eh, zůstává poněkud v pozadí, přesto je reálná. A to není něco zvláštního v Belgii. Homosexuálové v naší zemi ve a stejně tak i ve většině ostatních států jsou oběťmi eh, diskriminace. Belgie vyjádřila svoje odhodlání národně postupovat proti homofobii, systematicky bojovat proti násilí, které je nasměrováno na osoby LGBT. EU se dovolává individuálních svobod a také mm, antidiskriminace a Belgie se snaží prosazovat svoje zaměření tohoto boje proti homofobii. Měli bychom přijmout antidiskriminační horizontální směrnici, tak jak to bylo zohledněno v mé zprávě o sociální inkluzi. Děkuji. A nyní Catch Jako první má slovo paní Sinclair, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já uh, otevřeně jsem homosexuálního zaměření, takže souhlasím s tím, co zde bylo řečeno, s výjimkou toho, co říkal pan Posolt. Nicméně, říká se pořád, že homofobie je špatná a tak dále. Ale co kdybyste taky dělali to, co kážete? Já jsem byla obětí dvou homofobních incidentů od té doby, co jsem poslankyní a parlament vůbec nereagoval. Alespoň byste měli eh, dělat to, co kážete. To by byl dobrý krok pro začátek. Jak říkala paní baronka Latford, má země je považována za jedno z nejlepších míst pro to být gejem. Nicméně já si myslím, že to je trošku nešťastné. Spousta lidí na světě si nemyslí to též. Podívejte se třeba na Ukrajinu. Eh, tam se plánuje fotbalový šampionát, který bude organizován spolu s Polskem. Hodně poslanců bude cestovat na Ukrajinu, dokonce i jako zástupci Evropské unie, nejen jako zástupci jednotlivých eh, politických organizací. Nicméně, proč by poslanci tohoto parlamentu měli cestovat na Ukrajinu. Neměli bychom všichni bojkotovat eh, tento šampionát, když Ukrajina není schopna hájit své občany? Děkuji a slovo má a eh, paní Morganti. Pane předsedající, bojovat proti diskriminaci a odsuzovat jakékoliv druh násilí je samozřejmě správné. Nicméně Musíme se postarat také o to, aby všichni měli rodinu, protože rodina je základ eh, společnosti a víme, že manželství představuje zejména, zejména vztah dvou osob, muže a ženy. Samozřejmě může existovat jiný způsob, jak eh, uznat eh, svazek homosexuálu, ale nemůžeme tomu říkat manželství. Víme, že manželství eh, je svazek muže a ženy za účelem eh, dalšího rozmnožování. Samozřejmě, že společnost se mění, ale každý by měl mít nárok na to, aby žil svůj vlastní život. Nemůžeme nikomu obnocovat normy a pravidla, které odporují přírodě. Děkuji, slova paní Flašiková. Děkuji velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající pane ministře, paní komisařko, já jsem velmi ráda slyšela eh, vaše stanovisko. Nebudu teď eh, hovořit o Ukrajině. Myslím, že homofobie panuje i v Evropské unii. Před několika dny poslanec eh, Národní rady Slovenska o homosexuálech řekla, že jsou nemocní a měli by být někde zavřeni, protože se potřebují léčit. Takže se nemusíme tvářit, že to jsou všechno věci, které existují jenom mimo Evropu. Tyto výroky mě vždycky překvapují, protože když se s někým seznámím, tak se ho neptám, jakou má sexuální orientaci. Když si vybírám své přátele, tak se jich také neptám, eh, co dělají, eh, jaký mají milostný život vždy mi, vždy mi jde hlavně o to, aby to byli slušní lidé, kteří mají podobný názor na život jako já. A proto je mi i dnes líto, že eh, homosexuálové a další příslušníci LGBT jsou vystaveni takovým výrokům a diskriminaci ze strany politiků. Podle mě, pokud některé státy nedovedou právně upravit soužití partnerů stejného pohlaví, tak by bylo na čase, abychom to upravili na úrovni Evropské unie. unie. Je na to nejvyšší čas, protože je evidentní, že v jednotlivých zemích EU se s touto agendou nedokáží, nedokážou vypořádat. Děkuji. Slovo má pan Prendergast. Eh, Děkuji, paní předsedající. Každý rok tady povstáváme a odsuzujeme homofobní eh, výroky. Dokonce jsme nutni konstatovat, že k tomu dochází v zemích EU, ale i v sousedních zemích. Nedávno eh, vzniklo video, které propaguje práva komunity LGBT. V tom videu je paní komisařka a my tam slibujeme voličům, že pro ně budeme pracovat. Jak ale eh, někdo upozornil, diskriminace vůči této komunitě eh, k ní dochází na pracovišti a přitom je to zakázáno směrnicemi. Jde o to, aby nedocházelo k diskriminaci z jakéhokoliv eh, důvodu. Tato směrnice je v současné době zablokovaná v radě Přece nikdo nemůže tvrdit, že toto je otázkou subsidiarity. Jde přece o vzájemné uznání eh, svazků párů stejného pohlaví. Děkuji. Pan Cornelis, paní Cornelisen. Hmm, um, Děkuji. Já jsem byla v neděli na Ukrajině. Doufala jsem, že se mi podaří pochodovat eh, v rámci pochodu hrdosti. Ten byl nakonec zrušen, protože eh, více než 500 eh, nacionalistů vyhrožovali, že na ně zautočí a policie nevypadala z to zasáhnout a možná, že se ani nechtělo. Je potřeba také připomenout, že na Ukrajině se teď projednávají dva návrhy zákonů, které eh, gejům a lesbičkám ještě více zkomplikují život. Dále jsem byla v Moldavsku, tam jsem setkala s lidmi, kteří chtějí být co nejbližší Evropské unii, chtějí mít bezvízový styk. A já bych byla ráda, kdyby Evropská komise dala jasně najevo, že není možné uzavřít dohodu o volném obchodu bez toho, aby eh, byla pro všechny občany dané země zajištěna naprostá svoboda a rovnost před zákonem. Děkuji. Pan Miranda. Gracias, Děkuji vám, paní předsedající. Paní komisařko, je to velice zajímavý návrh této směrnice ohledně ochrany proti diskriminaci. Důležité je chápat i následovně. Jsem hrdá na to, že patřím do eh, interskupiny pro boj proti diskriminaci. Jsem jednou z poslankyní, které bojují proti homofobii, nenávist, netolerance, sexistické eh, poznámky, fyzické či verbální násilí, diskriminace v práci. To vše je třeba odstranit prostřednictvím výchovy a vzdělávání k respektu a rovnosti zacházení. Každý druhý den je ve světě zavražděn člověk v důsledku homofobie. Ve světě více než 70 zemích jsou homosexuálové pro následování a odsuzování na smrt. Proto Evropa musí jít cestou záruky práv a musí bojovat za práva lidí, kteří mají jinou sexuální orientaci. To je naše úloha. Grazie. Děkuji. Slovo má paní komisařka Reding. Madam President, I think that... Paní předsedající, Myslím, že jsme dosáhli téměř jednohlasnosti mezi jednotlivými řečníky. Homofobie nemá místa v Evropě. Ani v otevřené či ve skryté formě, v žádném členském státu, ani v těch členských státech, které přišly nedávno do evropské rodiny, proti žádnému občanu, ať už je to muž či žena, ať už se kdekoliv nachází, ať v zemích v Evropě či mimo Evropu, které si přejí, nebo Evropskou unii, které si přejí mít vztahy s Evropskou unii. Já už jsem se o tom zmínila a také jsem citovala paní Ashton, která pravidelně hovoří velmi konkrétně o takovýchto jevech v daných zemích. Protože souhlasím, pane předsedající, nebudu zde opakovat vše, co bylo vyštěno, ale eh, zazněla jedna otázka, na kterou jsem odpověděla víckrát písemně. Proto si myslím, že je důležité, abych zodpověděla zde ehm, na plenárním zasedání tuto věc, aby to bylo jasné. A to je souvislost mezi volným pohybem, tedy směrnicí pro volný pohyb, a vzájemným uznáváním párů stejného pohlaví. Víte, že směrnice pro volný eh, pohyb umožňuje volný vstup a pobyt evropským eh, občanům a jejich příslušníkům rodinným, nehledě na uznání eh, partnerství či svazku stejného pohlaví. Takovéto uznávání pro je proto to důležitá. Článek 34 ukazuje, že páry stejného pohlaví, které vykonávají svou, svoje právo na volný pohyb, mají stejná práva v rámci smlouvy jako, eh, jako eh, páry stejného pohlaví eh, v cílovém státě. Právo na vykonávání volného pohybu neukazuje na to, že by měly získat páry stejného pohlaví větší práva v hostitelské zemi než občané hostitelské země. A uznávání těchto svazků není součástí e, směrnice pro e, volný pohyb. Členské státy se musí zabývat tedy uznáváním e, z těchto Eh, párů jen do té míry, že mm, jim budou umožňovat těmto párům a jejich rodinným příslušníkům vstup, případně pobyt, nehledě na jejich eh, sexuální orientaci. To tedy znamená, že všechny členské státy mají povinnost umožnit eh, právo partnerovi nehledě na sexuální orientaci, ale hostitelský stát nemá povinnost uznat jejich sňatek na základě svého vnitrostátního práva. Takže tady je teď právní otázka. Nyní, eh, když tato právní otázka není správně vyřešena, co budeme dělat? Uvedu velice konkrétní případ. Došlo k zamítnutí polských orgánů vydat potvrzení o občanském stavu občanům, kteří eh, si přáli uzavřít eh, svazek eh, se stejným partnerem ve státě, kde to je možné. Komise zasáhla s pravomocí, kterou má na základě toho, že takováto praxe je nekompatibilní Eh, ohledně eh, respektování rodinného života a informovala eh, polské orgány, že je třeba takovouto praxi zrušit. Že tedy není možné se ptát na pohlaví budoucího partnera Takže, vážené poslankyně a poslanci, musíme se zaměřit na to, co říká právo a jak je vykládat, jak je používat při aplikování těchto norem v členských státech, tak aby dané členské státy změnily svou praxi, která není v souladu e, s tím, co stanoví naše evropská pravidla. Děkuji vám, paní komisařko. Slovo má pan e, ministr Vamen. Fru formand, ærede medlemmer, kommissær. E, Děkuji, pane a paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení poslanci a poslankyně. Mohu-li e, stručně schrnout e, svůj dojem, e, který si odnáším s sebou na radu, tedy mohu s radostí skonstatovat, že ať už hovoříme o Radě parlamentu nebo komisi, jsme stejného mění, a sice, že diskriminaci eh, je třeba potírat a je třeba dodržovat základní práva. To je základ evropské spolupráce. Už eh, v rámci této rozpravy jsem eh, docela jasně dal najevo, že Rada je plně v souladu s eh, ustanovením Rady Evropy. Jde o eh, to, že vlastní občané musí eh, zažívat diskriminaci kvůli pohlavní orientaci. A proti tomu vystupujeme. V této souvislosti je důležité, konstatovat, že všechny členské státy, eh, které musí eh, přijímat eh, opatření, musí zajistit, aby základní práva byla zajištěna u všech nebo pro všechny evropské občany. A to nejen zákonem, ale i v praxi. Dánské předsednictví z tohoto důvodu bude i nadále pracovat na antidiskriminační směrnici, která by mohla být eh, důležitým příspěvkem eh, zejména při řešení diskriminace, diskriminace na pracovišti. Já eh, mohu skonstatovat, že jsme zde dnes vyslechli silná konstatování a ta já si sebou odnesu na radu. A zároveň vás mohu ujistit, že dánské předsednictví se zasadí o eh, zajištění základních práv eh, občanů, a to až do poslední minuty trvání našeho předsednictví a samozřejmě i nadále potom pro celou Evropu. Poslanci, příslušníci komise nebo eh, rady, ať už pocházíme odkudkoliv, ať už smýšlíme jakkoliv, ať už máme jakoukoliv orientaci, Ehm, máme všichni eh, jednu společnou úlohu. Musíme se postarat o to, aby homofobie byla eh, děsivou součástí evropských dějin, ale nesmí určovat eh, budoucnost Evropy. O to se musíme postarat. Děkuji. Ministro, či... Děkuji vám, pane ministře. Je zde pět návrhů usnesení. Uzavírám tuto rozpravu. Hlasovat se bude ve čtvrtek. Nyní na pořadu jednání následuje zpráva.